24 hodinách. A nyní tady máme písemný prohlášení 42 o investicích. E, týka, do dětí je to tady napsáno, nevím, zda je to jazykově správně, takže investice do dětí kterou navrhl pan White a dalších deset poslanců, získala 428 eh, hlasů a tím získala většinu sněmovny. Podle článku 136 bude toto prohlášení také eh, zveřejněno ve, ve dnešním zápisu. Eh, spo